Good afternoon, um, everybody. Dobré odpoledne, srdečně vás vítám na našem odpoledním zasedání. První bod pořadu jednání pro dnešní odpoledne je projednání návrhu zprávy na téma pravidla a postupy pro soulad s harmonizovanými právními předpisy Unie o výrobcích zpravodaj je Nikola Danty. Prosím, máte slovo. Děkuji paní předsedkyni, děkuji také kolegyně. Skandály z nedávné doby, jako například Dieselgate, ukázaly, že nebezpečné eh, produkty, které nejsou v souladu s pravidly, ještě kolují po EU také data Evropské komise z března 2018 z RAPEXu u nepotravinářských produktů, které sebou nesou nebezpečí, poukazují na to, že je příliš mnoho případů nedostatečného souladu a každý týden se objevuje více než 50 notifikacích a více než 2000 notifikací ročně. Týká se to také produktů, které mají velký dopad na náš každodenní život. Hračky, automobily, textil, zboží určené pro děti a to se může tedy dotknout i takových eh, ohrožených skupin, jako jsou děti nebo staří lidé. A celkově to také podkopává důvěru eh, spotřebitelů. A to podstatě ohrožuje správné fungování vnitřního trhu a i to ohrožuje další veřejné zájmy, jakože třeba e, to může znamenat daňové úniky, například nerespektování ekologických norem, padělky. A podniky, které respektují normy, tak jsou v nevýhodné situaci, kon, nevýhodné konkurenční situaci. Nicméně e, i globálně vidíme, že dochází k nárůstu dovozu do EU, tak jak i mám vyplývá ze zprávy o dovozu a vývozu. A právě dovoz vývozu do Evropské unie, také i e, to, že se zvyšuje složitost, eh, pokud jde o složení těch výrobků, které jsou v oběhu, včetně obchodu online, to znamená nové výzvy pro orgány dohledu EU a pro instituce EU. Tudíž je jasné, že dnes více než kdy jindy v minulosti pouze dohled nad trhem, ale dohled, který bude koordinovaný, efektivní, jenom ten může řešit tyto výzvy, problémy a garantovat, že spotřebitelé budou mít k dispozici pouze bezpečné eh, výrobky, které jsou v souladu. Potom potřebuje moderní, hm, striktnější, evropštější normy, adekvátní normy, které hm, eh, budeme mít i když nebyl odsouhlasen ten balíček z roku 2013. A teď pokud jde o ten návrh balíčku z roku 2013, zde přece je neakceptovatelné, že radě vůbec nešlo o kompromis s Evropským parlamentem v některých klíčových bodech a že komise eh, eh, se, eh, se vzala toho hrát aktivní roli v oblastech, jako je třeba Made in a nesnažila se hledat eh, konkrétní řešení. A dnes tedy máme co dočinění s legislativním návrhem, který je podmíněn tím, že došlo k neúspěchu předchozího balíčku. Je to tím podmíněno. Takže e, Především se musíme zaměřit na e, pole působnosti, abychom pochopili technické e, důvody těch, kteří chtějí rozšířit pole působnosti, tak aby tam byly i neharmonizované výrobky. Já myslím, že by to byla politická vůle, kdybychom chtěli podkopat to, co již jsme odsouhlasili na mm, konci předchozího funkčního období. Určitě to, že selhal ten balíček z roku 2013, tak to znamená ještě komplikovanější, naléhavější, potřebnější situaci. V každém případě si myslím, že prvním cílem nás všech musí být snažit se o odsouhlasení tohoto nařízení do konce funkčního období, samozřejmě na základě efektivního, ambiciozního návrhu, kterým se zlepší ten návrh, který již tak jde správným směrem. Bylo by to, bylo, bude to významný signál a je třeba, abychom tak dohnali ztracený čas. Po, takže my potvrzujeme vůli, to znamená Eh, eh, chovat se ambiciozně a to i ukazuje harmonogram, který jsme si stanovili. Je třeba garantovat rychlej průběh, hladký průběh při odsouhlasování tohoto, protože to je v zájmu konkurenceschopnosti a bezpečnosti našich občanů. Návrh zprávy, který jsem předložil, tak eh, ten je třeba vidět v komplexním pohledu, protože určitě dostanu ještě spoustu pozměňovacích návrhů a cílem je posílit eh, eh, ustanovení návrhu komise na základě určitých základních cílů. Prvním cílem je, aby ustanovení nařízení byly efektivnější, modernější a opakuji, že v tomto textu se snažíme o složitou rovnováhu na základě některých základních principů jako proporcionalita norem, efektivita, jasnost a bude se vycházet z hodnocení rizik a snížení byrokracie díky digitalizaci. Zde se vytvoří centrální, centralizovaná databáze o souladu a ta bude obsahovat celou řadu informací a tak budeme garantovat větší viditelnost, bude to i lépe dohledatelné a bude to znamenat menší náklady pro firmy. My jsme i Eh, v článku 7 jsme se zabývali tím eh, eh, vztahem mezi soukromým a veřejným sektorem. My nejsme proti, ale vyškrtli jsme to. My jsme přesvědčeni, že je třeba se vyhnout nebezpečným konfliktům zájmu a nesmíme podkopat nestrannost a efektivitu vyšetřování a kontrol. A mimo jiné i toto byly právě ty slabiny evropského systému, jak jsme viděli v těch posledních kauzách. Dále článek 4 Rozšíření povinností, eh, eh, pokud jde o zprávy o souladu výrobku, to je zásadní přece proto, abychom garantovali level playing field ku prospěchu především evropských výrobců, kteří již dnes eh, musí plnit celou řadu komunitárních povinností, které potřebují splňovat, aby jejich výrobky byly v souladu. Tady nejde o protekcionismus, ne. Myslíme si, že to je užitečný nástroj, který mm, efektivněji přispěje ke zvýšení odpovědnosti v případě ne nebezpečných a výrobků, které nejsou v souladu. Druhým cílem je tedy garantovat vyšší úroveň spolupráce mezi národními orgány. Dnes členské státy eh, mají více než 100, eh, eh, více než 100 eh, orgánů různých, které pracují na tom souladu. A my tedy jsme proto posílili některé to ustanovení, která navrhuje komise, abychom zvýšili výměnu informací, abychom posílili spolupráci mezi těmi nejrůznějšími ústavy, orgány a podobně. Já si myslím, že je třeba hlavně důležité více zapojovat celní orgány, které jsou velice užitečné, protože mají velké know-how v boji proti padělkům například a při kontrolách dalších kategorií eh, rizikového zboží. A proto je nutné garantovat, že orgány dohledu nad trhem budou v členských státech aplikovat stejným způsobem stejná pravidla v členských státech. A proto je zde celá řada pozměňovacích návrhů, jejímž cílem je zajistit větší jednotu a například harmonizace metodiky, obecné metodiky hodnocení rizik, například nebo kontrolní aktivity, tak abychom garantovali stejné podmínky pro všechny firmy, abychom se vyhnuli tomu, že někdo může unikat kontrolám a e, někteří by mohli zneužívat ty nedostatky nedostatky nad eh, trhem, nedostatky do, dohledu, tak jak to v některých státech je. A potom eh, peer review, to je také důležitý nástroj. Eh, s cílem je posílit tímto homogenost našich hm, kontrolních procedur i vyměňovat si nejlepší zkušenosti, best practices a stimulovat, motivovat ty méně efektivní orgány, aby zvýšili svoji laťku dohledu. A třetím cílem je tedy posílit i tu komunitární dimenzi v oblasti dohledu nad trhem. Myslím si, že vytvoření network, to je vynikající nápad a je to důležitý krok směrem k tomu, jak by měl vypadat náš střednědobý cíl, to znamená vytvořit jednotný systém dohledu nad trhem. Já jsem se tedy snažil posílit roli, kterou budou, eh, bude plnit roli, která bude plnit tyto úkoly, vytvořit společnou strategii na základě společných principů, definovat obecnou metodiku hodnocení rizik, tak, kterou budou používat různé národní a státní orgány, vytvořit eh, jednotné podmínky pro kontroly a to především eh, v souvislosti s některými rizikovými produkty. Je třeba i Eh, eh, zvýšit dohled nad aplikací nařízení a je třeba i navýšit finanční prostředky určené dohledu nad trhem. A nakonec je třeba i usnadnit výměnu informací u těch eh, výrobků, které nejsou v souladu. A čtvrtým cílem je reagovat na velké výzvy, které před námi stojí, a to e-commerce, bezpečnost výrobků spojeným s internetem a nové kategorie rizik. Jedna z hlavních výzv, kterou máme, je tedy přizpůsobit tu tradiční činnost dohledu ohledu eh, změnám v mezinárodním obchodě. Dnes významná část se mm, právě odehrává online. A právě z tohoto důvodu my jsme zavedli celou řadu ustanovení s cílem zvýšit právě tuto dimenzi online. Chceme, aby ve světě online, aby zde panovaly stejné kontroly jako nad tradičním trhem, tak, aby spotřebitelé měli eh, veškeré garance. A zároveň eh, chceme, aby platformy, eh, aby také aktivně hrály svoji roli, roli a jednali, byli v kontaktu s orgány dohledu a garantovali bezpečnost výrobků, které se takto obchodují. Dále chci upozornit na, na nutnost, eh, jak uspůsobit ten tradiční koncept souladu, konformity a mm, i aby stejné podmínky panovaly na internetu. Zde u tohoto tématu si myslím, že je třeba velice rychle dohnat to spoždění, které Evropa má a měli bychom hrát eh, roli průkopníka ve světě. Proto je třeba se zamyslet nad možným použitím nových technologií, například blockchain, nebo podobné technologie, abychom garantovali lepší vysledovatelnost výrobků takto obchodovaných. A dále eh, také téma finančních zdrojů. Zde jde o zásadní dimenzi a o předpoklad pro efektivní dohled nad evropským trhem. Potřebujeme větší zdroje na evropské úrovni, tak abychom financovali společné aktivity, laboratoře, společný výzkum, abychom mohli tak podporovat ty každodenní kontrolní činnosti, konkrétně v terénu. Eh, a podle mého soudu, kromě eh, zvýšených finančních prostředků v příštím rozpočtu, rozpočtu. Také je třeba vytvořit mechanismus, který bude automatický, to znamená automaticky se budou sbírat eh, výsledky šetření eh, kontrolních akcí. A tak můžeme garantovat adekvátní zdroje a dohled, který bude efektivní. Ještě velice jasně chci deklarovat, požadovat dohled, efektivní dohled nad trhem, to neznamená být proti globalizaci nebo být proti svobodnému obchodu. Ne, Evropa v době Trumpu, Trumpa a protekcionismu musí nadále být kontinentem, který bude otevřený vůči obchodu. Chceme dohled nad trhem, který bude efektivní, což znamená plný respekt eh, norem a standardů, které jsme přijali v minulosti a do posud, eh, tak eh, v zájmu našeho sociálního modelu a naší bezpečnosti. A my Samozřejmě, my chceme, aby malé, střední, velké podniky, které vyrábějí eh, v Evropě, tak aby nebyly, eh, a splňují normy, aby nebyly zde výhodněné eh, pozici, ale otevíráme dveře i těm neevropským. Chceme mít evropský systém dohledu na trhu, což bude velkým, velkým přínosem pro všechny, pro národní orgány, pro veškeré subjekty, firmy a podobně, pro naše občany i pro evropskou produkci jako takovou. Very much and then... Děkuji. A za EPP se hlásí pan Karas, který je stínový zpravodaj, ale bude kolega Pascal Arno. Ano, já zde budu vystupovat jako řečník za různé kolegy i za kolegu Otmara Karase, který mi dal k dispozici svůj text, který je formulán v ich formě, takže když budu říkat já, tak nehovořím já, ale hovoří Otmar Karas. Pan Karas děkuje za skvělou zprávu pana kolega Danty a nyní tedy přečtu to, co mi k tomu napsal. Toto. Domnívám se, že je vždy důležité nalézt vyváženou pozici a díky tomuto návrhu Ovšem, u tohoto návrhu ty zájmy jsou tak daleko od sebe, že to nebude vždy možné. Z části budeme muset učinit jasná rozhodnutí o nasměrování, proto chci i hned přejít k pozměňovacím návrhům pana Dantyho článek 4, rozšíření myšlenky příslušné osoby pro informace o schodě až po systém, který by byl eh, srovnatelný s pověřencem, který bude mít v gestci schodu. Souhlasím s tím, jak k tomu přistupuje pan Danty, že eh, výrobky ze třetích zemí, které přicházejí do EU, mají podléhat stejným harmonizačním před předpisům, jaké platí také pro lokální výrobce, protože by měly platit vše, stejná pravidla pro všechny. Ehm, nepodporuji různé výjimky, ale zde si dovedu představit, že bychom mohli diskutovat o určitých možnostech výjimek, kde bychom se drželi původního návrhu komise, ale to by pak musela rozhodnout komise na základě analýz jednotlivých nařízení v příloze. Vytvoření databáze. Tento návrh upřímně řečeno nadále podporuji jakousi databázi, zároveň si musíme přiznat, že bohužel zde máme řadu negativních ohlasů různých aktérů. Rada možná také nepodpoří návrh databáze, i když já zde vidím výhody, tak asi ta myšlenka databáze nebude udržitelná, protože také dostate, do, do, dosavadní reakce byly příliš negativní, což mě také překvapilo. Vypuštění článku 7, co se týče těch partnerství konformity. Zde také sdílím názor pana Dantyho, že by to mohlo vést ke střetu zájmů. Takže buď jsem též pro vypuštění článku 7 anebo jeho přeformulování, kde by bylo, že orgány dohledu nad trhem by měly spolupracovat s účastníky na trhu, pokud jim to umožňují jejich zdroje. Článek 8 e, prohlášení o zájmu. Já si myslím, že zde je třeba e, zajistit tedy nestranost a to je dobře, že to navrhuje pan Danty, když článek 8 odstavec 2 budeme moci zachovat, to znamená tedy možnost, aby eh, informace získané od účastníků na trhu mohly používat dohledové orgány. 12. Činnost orgánů dohledu. Pan Danty zde navrhuje to vzájemné hodnocení těchto orgánů, s tím souhlasím. Co se týče explicitní organizace a zaměření na um, online obchod, myslím, že si musíme vyslechnout i názor rady na tuto věc. Článek 32, jeho změna týkající se celou sítě schody produktů, tam jsem také pro. Možná bychom to mohli lépe propojit s článkem 20 z těch zkušeben, které v případě sporů mohou být aktivovány, pokud se neschodnou orgány dohledu nad trhem. Dosavadní postup pana Dantyho považuji za velmi kvalitní. Momentálně vypracováváme naše pozměňovací návrhy a pokusíme se daleko sáhle eh, zreflektovat eh, také soulad s návrhem z roku 2008 i ten pozdější, protože je to důležité, aby se zlepšila legislativa. Těším se na spolupráci s panem Dantem i s ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji vám a za EKR je tady pan Dalton. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jistě, musíme mm, zlepšit fungování dohledu nad trhem v Evropě. Například situace s Volkswagenem nám ukázala, že to ne, nefungovalo tak, jak se očekávalo. A někde může být ten dohled docela problematický, takže potřebujeme ho. Potřebujeme fungující systém, který podporuje ty výrobce, kteří se chovají správně a jde to také ve prospěch spotřebitele. Vítáme tedy návrh komise, ale máme zde určité záležitosti, které návrh zatím neřeší. Za prvé, ta osoba zodpovědná za soulad, už se to tady zmiňovalo, myslíme se, že to je velká eh, vlastně překážka obchodní, netarifního charakteru. Právně zvláště pro malé střední podniky protože to, a pro spotřebitele, protože to bude znamenat méně dovozu ze zahraničí. Pan Arno například Eh, tvrdí, že by se měla vztahovat stejná pravidla na eh, eh, tyto firmy, ale je zde velká obchodní překážka a znamená to velké náklady pro zahraniční menší společnosti, aby vůbec zde mohly fungovat a je, může to vést k tomu, že naopak firmy budou odcházet, když řekneme, má to být v souladu s pravidly VTO, ale eh, oni potom prostě mohou zavést stejné eh, překážky ve vztahu k našemu eh, zboží, takže nevím, jestli možná takový rozfázovaný přístup by nebyl lepší. Zaměřit se například na směrnice s označováním CE, to by možná bylo lepší, než zde zahajovat potenciální obchodní války, když už některé zde začínají vznikat jinde. Takže zde máme určité obavy a to, že se nějaké zboží doveze mimo, e, ze země, která je mimo EU na jednotný trh, neznamená, že bylo kompletně vyrobeno mimo EU, mohou tam být určité složky e, vyrobené i zde. Takže jde o to, aby to nějak nepoškozovalo naše domácí výrobce prohlášení o schodě a chápeme, že třeba to řešit online. Usilujeme o e, zjednodušení administrativy a bránění duplicitám. Máli to e, pocházet tedy e, z těch technologických norem, tak bychom to měli jasně uvést. Podporujeme princip dobrovolnosti, ale také tu plánovanou databázi, potom ta partnerství schody, Myslím, že bychom to měli udržet, protože jsou zde možnosti a transparentnost takovýchto partnerství by určitě byla e, přínosem. Potom diskuse o schvalování typu, vzájemné kontroly a další. To já vítám protože si myslím, že zde máme u toho schvalování typu takový opravdu realisticky kvalitní balíček a můžeme z něj mnohé využít. Potom je zde několik věcí, které zde zazněly a které jsou problematické v parlamentu i na radě, takže měli bychom se snažit neobjevovat nějak znovu Ameriku, ale Eh, víc to schvalování typu, což by mohl být takový dobrý vzor pro naše další kroky, ale rozhodně vítám přístup pana zpravodaje, těším se na konstruktivní spolupráci. Děkuji a za Alde pan Selimovič. E, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, také děkuji zpravodaji za e, příspěvek do diskuze. Já si myslím, že se budeme hodně zabývat tímto návrhem, e, pokud to správně interpretuji, to, co řekli mý kolegové, byla udělána dobrá práce, ale přesto tu jsou ještě podstatné rozdíly, u kterých musíme hledat řešení. Domníváme se, že všichni z nás eh, od samého začátku podporovali tento návrh komise. Hodnocení dopadů, to je jasné, abych uvedl několik čísel jak jsme o tom hovořili, ano, dohled tady je, ale máme 2026 notifikací eh, ohledně eh, nebezpečného zboží, nebezpečných hraček v roce 2016, takže dozor nad trhem je nutný. A co se týče zbytku, máme 0 až 0,5 eh, eh, desetin procenta na milion. To znamená, že musíme tady něco udělat. Na tomto základě vítám tento návrh, jak ho předložila komise. I ty

zlepšení, které provedl pan Danty v těch následujících bodech. A také si velice vážíme eh, toho, co říká pan Danty ohledně elektronického obchodu. Musíme na tyto výzvy reagovat a musíme eh, vést členské státy aby, k tomu, aby měli příslušné eh, kapacity, aby to mohli řešit. A za druhé souhlasíme s tím, dohody o partnerství e, schody. Článek 7 bychom měli vypustit. Mohlo by to vést ke střetu zájmu. Domníváme se, že je to něco úplně jiného, když e, máme někoho platit za to, že má potom provádět kontrolu. E, to by mohlo být komplikované. Podporujeme změny pana Dantyho, které se týkají sítě souladu a to se domníváme je dobrý nápad. A potom ještě některá ustanovení, se kterými nesouhlasíme, jak ve zprávě pana Dantyho, tak v návrhu komise článek 4. Nesouhlasíme s tím, že bychom měli jít tak daleko a stanovovat osobu odpovědnou za soulad. Neměli bychom tady směšovat zúčastněné strany. Jsou tu přece e, osoby, které mají právní odpovědnost a tady by to mohlo být zavádějící. E, jsem proto, abychom byli u původního návrhu komise, protože tu jsou eh, orgány eh, pro dohled nad trhem a to by mohlo se týkat těch eh, operujících mimo trhu EU a já se obávám, že nevidíme přidanou hodnotu takového ustanovení. Máme již velice omezené zdroje pro dohled na trhu a ty bychom měli eh, vynaložit na kontroly. Přece ta tento soulad neznamená eh, obecný soulad, eh, to dozor nad trhem e, znamená kontrolu produktu. To je složité. Článek 14 minimální kompetence, které e, mají mít orgány pro dozor nad trhem. E, já s tím obecně souhlasím, ale domnívám se, že některé kompetence jdou příliš daleko musíme posílit přiměřenost. Některé kompetence, jako například možnost uzavřít nějakou eh, webovou stránku, eh, to by mělo následovat v procesu spolurozhodování. Například eh, by to byl pro švédský problém podle naší judikatury, ale to by mohl být podstatný problém pro nás, pro všechny. Tedy kolik pravomocí chceme svěřit těmto orgánům dohledu. My se tedy přihlásíme s pozměňovacími návrhy. Děkujeme eh, za tento velice dobrý eh, návrh eh, stanoviska a těšíme se na diskuzi. Děkuji mnohokrát. A pan Zulo za FDD. Děkuji paní předsedkyně, chci poděkovat zpravodaji za návrh zprávy, na které budeme pracovat. Samozřejmě vycházíme z premisy, že e, přítomnost vadených, e, padělaných výrobků na vnitřním trhu nejenom představuje nebezpečí pro zdraví spotřebitele, ale rovněž znamená to i narušení hospodářské soutěže. Tudíž uvést e, tento sektor do pořádku, to bude ku prospěchu spotřebitele i těch, eh, i těch firm, mm, které eh, jsou v souladu, tak to je v pořádku. Pokud jde o ty články, my jsme pro to, aby byla vytvořena taková evropská eh, databáze souladu výrobku a tato databáze by měla být schopna vystupovat různé ty incidenty a podobně. A Mm, takže musí to být systém, který bude pomáhat při analýzách, aby bylo možné potom pochopit, co se stalo na vnitřním trhu a aby bylo možné potom rychle reagovat. Musí dávat takovou fotografii toho, co nefunguje. E, jsme samozřejmě proti spolupráci mezi e, orgány dohledu a e, těmi jednotlivými podniky, protože tady by mohlo dojít ke konfliktu zájmu vzájemně mezi nimi. A mm, navíc <clears throat> ty podniky mm, by ale měli jaksi vydávat takové, eh, nebo uzavírat se s nimi takové dohody, eh, které by se zavazovaly, že budou jednat ku prospěchu občanů. Je třeba vždycky postupovat na základě principu obezřetnosti, tudíž e, když něco nastane, nějaký propad nastane, tak je třeba, aby mm, se jednalo rychle. Je tedy třeba mít proto efektivní mechanismy, bez toho aniž bychom ale je zatěžovali byrokracií e, a ne, že projde dlouhá doba, než se začne jednat a jsme i proto, abychom měli eh, skutečně vnitřní trh, včetně těch celních orgánů, aby se do toho zapojili. To jsme chtěli již další dobu. A toto nařízení by mělo vnést určitý pořádek do eh, situace, kterou teď máme, pokud jde o ty místa, o ta místa vstupu zboží na evropské území, pokud jde o kontroly, které se tam provádí, protože eh, na celém evropském území je jich eh, sice hodně těch kontrol, ale nejde o jejich počet, ale o, také o jejich techniku, o jejich postupy. A máme tak, my třeba, abychom měli takové mechanismy, když nějaké, eh, nějaké zboží, které není povoleno v jednom přístavu, tak aby náhodou se nedostalo jinudy na náš vnitřní trh, což se stává. Pokud je o sankce, v případě nesouladu nebo v případě padělaného zboží, ano, zcela platí, že ten princip se musí eh, opírat o způsobenou újmu a e, sankce tomu musí být úměrné a musí být odrazující do budoucna. Je třeba věnovat pozornost e, tomu, aby tyto sankce, aby se nestaly nespravedlivými nástroji, které by mohly poškozovat e, ty, kteří jednají v dobré víře. Dále, aby aby potom třeba i někdo jako malý střední podnik nebyl nějakým způsobem trestán, aby eh, a to nebylo zneužito těmi, kteří mají větší hm, postavení, větší pozici. Je třeba, abychom měli systém, který dá jistotu občanům v tom, že budou vědět, že si pořizují kvalitní a bezpečné výrobky, a aby mm, spotřebitelé měli jistotu, což také samozřejmě budou, bude i stimulovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu a vytvoří se na vnitřním trhu další příležitosti pro naše podniky. Děkuji. Thank you very much. And then... Děkuji mnohokrát. A máme tu zástupce Evropské komise, prosím. Dobrý den. Děkuji mnohokrát za všechny vaše příspěvky a pokusím se zhrnout eh, stav našich úvah v současnosti. V prvé řadě bych rád zdůraznil, že se tady velice zbližuje přístup pana Dantyho s naším, co se týče podstatných aspektů tohoto návrhu. Jsme velice rádi, že pan Danty, a to nejenom on, ale i mnoho dalších jste eh, pro posílení evropské sítě dozoru nad trhem, což eh, posílí společné priority, hodnotí eh, rizik, obdobné kontroly, podmínky kontrol a my se domníváme, že to jsou věci, které postrádáme při dozoru na trhu. V současnosti e, máme na stovku orgánů, ale jsou to rozdíly v kvalitě, efektivitě i ve finančních zdrojích. E, já souhlasím s panem Danty, že finanční rozměr je důležitý v tom smyslu, že eh, když chceme vyřešit problém eh, dozoru nad trhem, tak hovoříme především o administrativní efektivnosti a kvalitě a k tomu může finanční podpora podstatně eh, přispět. Většina těch orgánů ještě nefunguje, protože si stěžuje, že nemá dostatek personálu ani finančních zdrojů. A zabývají se celou řadou e, jiných věcí, které jim e, nedovolují se tomu úkolu věnovat. Takže e, je tu celá řada věcí, které jsou důležité. Souhlasíme také s tím, co říká posílit hodnocení eh, peer review, to je, myslím, dobrá myšlenka při eh, dozoru nad trhem, eh, protože je třeba, aby členské státy podnikali v jiných členských státech, hovoříme o společném prostoru, ale nemáme tady ještě společnou kontrolu. prvé řadě bych rád zdůraznil, že z pohledu komise je tady značný soulad eh, mezi naším návrhem, Evropským parlamentem, zprávou pana Dantyho. Některé eh, záležitosti bude třeba ještě blíže propracovat, nebo eh, ještě se na to nedíváme ze stejného úhlu nebo jsem neslyšel takové argumenty, že bychom měli jít eh, na eh, eh, rámec té úvahy odpovědné osoby za soulad. Rád bych se dozvěděl od pana Dandyho, co si o tom myslí, co by tedy mělo být stanoveno více. Já bych navrhovala, abychom zůstali u původního návrhu, ale je tu samozřejmě možnost eh, zdůraznit tento bod. My jsme se zabývali tím, že odpovědná osoba se netýká eh, porušování eh, pravidel VTO, že je to tedy naprosto vodotěsné a eh, hodnocení dopadů je zanedbatelné. Společnosti ve třetích zemí mají být tedy předmětem stejného dozoru jako subjekty podnikající na evropském trhu. Co se týče PPP, partnerství soukromého a veřejného sektoru, tak eh, pan Danty a eh, pan kolega, který vystoupil místo pana Karase, eh, tak k tomu bych chtěl říct, že nejsme v podstatě proti, ale oč usiluje komise. Evropské podniky měly pochopit, že se snažíme o financování, o, o utváření politiky a o kontrolu. A myslím, že bychom, hovořil jsem s panem Danty včera a já ho chápu. On nechce, aby orgány dozoru nad trhem byly placeny podniky, proto protože to by mohlo ohrozit nezávislost a nestranost. Já rád zvážím v tomto ohledu kompromisy a důkladně prostudujeme. To by mohla být možná cesta, jak bychom dosáhli kompromisu a vyřešili naše pozice, které se ani zase tolik neliší. K databázi pro soulad. Opět já o tom budu nadále rád jednat s panem Danty, ale ta myšlenka na první pohled eh, se jeví jako velice dobrá. Ano, všechny údaje o souladu budou v databázi, ale já mám pochybnosti z hlediska infrastruktury, jak eh, snadné by bylo Eh, mít takovou databázi. Myslím, že je to velice složité. My jsme tedy navrhovali, aby prohlášení o souladu eh, by byly na webové stránce každého podniku, že by to z technického hlediska bylo snazší. Jinak by to eh, znamenalo obrovský komplex infrastruktury a já si myslím, že argument pana Selimoviče mě zaujal. Hlavní kritika kterou slyšíme na adresu dozoru nad trhem, je, že se příliš opírá o papírové dokumenty. Je to, znamená to testování produktů a to je nákladné a bez eh, řádných finančních zdrojů orgány dozoru na trhu nebudou schopny něčeho podstatného dosáhnout, abychom tedy zaměřili dozor eh, na trhem eh, na hodnocení eh, schody a vynaložili na to prostředky, aby se vytvořila takováto databáze, takže podle mého se míjíme cílem, co by měl být tedy podstatný rys toho dozoru nad trhem. V podstatě podstatě eh, bych neřekl, ne, nikdy takovou to databázi ne přes mou mrtvolu, ale měli bychom spíš počkat, jak eh, se to vyvine. Takže tady, tady končím. Dobře, děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše vysvětlení. Eh, všichni stínoví zpravodajové jsou tedy v blízkém vztahu s vámi. Nikola, máte připomínky? Jenom stručně dovolte, abych poděkoval všem kolegům za významné připomínky, které přednesli. Vím, že to není snadné, je to dlouhý návrh a je třeba se zaobírat různými úvahami. Eh, jenom bych chtěl navázat na tři body. První týká se článku 7. Myslím si, že ta červená linie je, že bychom neměli eh, přímo finan- mít přímé financování mezi podniky a e, orgány dohledu nad trhem. Víme, co bylo z Dieselgate. Tady byly orgány, které e, homologovaly motory, tak zároveň byly financovány těmi automobilovými výrobci. No, takže to vede k jasnému konfliktu zájmu. To je první věc. Spolupráce je nutná, ano, větší spolupráce je nezbytná. Financování, ale to by mohlo narušit eh, dohled nad trhem. Druhý bod. Databáze. Návrh komise říká, že každý by měl předložit veškerou dokumentaci a dát ji na jeden web, a kolega Selimovič to zmínil. Ale abych a často ty padělky také mají sebou veškerou dokumentaci, včetně souhlasu té homologace. Mm, ale aby bylo možné zkontrolovat tu dokumentaci, tak potom se musí napsat třeba italskému ministerstvu, eh, a, nebo když je to v angličtině, anglickému ministerstvu se musí napsat eh, a mm, proto, aby bylo možné zkontrolovat tedy a mm, takže ten, kdo dává na trh podělky, no tak podělky, tak padělky, tak často také i padělá ty doklady, tu dokumentaci, která je, doprovází ten výrobek. A mm, potom často máte před sebou nějaký certifikát, který eh, mm, ověřuje, že je údajně v souladu a potom je třeba to ale prověřovat na straně dovozců, výrobců, zda je to skutečně eh, reálný certifikát a eh, mm, zdali to, co máte v ruce, je pravé. Já si myslím, že výměna informací eh, to je nezbytné a eh, dnes je nutné investovat do informačního systému, který bude usnadňovat právě, jak bych řekl, výměnu informací. A takže to je cíl. A ne, že bychom měli, já nevím, databáze a spoustu webů, webovských stránek se všemi možnými informacemi. Ne, třeba, aby všechny orgány ze všech 28, respektive 27 států na vnitřním trhu, aby tam mohli rychle dohledávat na dálku informace. A článek 4. Osoba, která je zodpovědná. Já si myslím k tomu toto. To, to. Musíme E, e, stanovit stejné podmínky pro evropské výrobce, stejně jako pro e, ostatní výrobce, kteří dováží do Evropy. Pokud máte evropský podnik, který něco vyrobí, ten výrobek, tam je jasné, kdo za něj zodpovídá. Prostě určitý podnik a určitá osoba. A proč tedy výrobce v Číně, respektive do, dovozce, by neměl být tak odpovědný nebo méně odpovědný, eh, jinak odpovědný než ten náš. Tady přece nechci vytvářet nějaké výhody pro evropské podniky. Ne, chci, aby eh, ty povinnosti, které nesou evropské podniky, aby i také nesly ostatní třetí podniky ze třetích zemí aby to bylo společné pro všechny ve všech a proto je třeba, abychom ve všech zemích měli systémy dohledu a kontrolovali tyto výrobky a e, nemůže být ten, kdo dováží, aby byl ve výhodě a nebyl odpovědný za nic, nic negarantoval. Takže to jsou takové představy, moje představy, které předkládám k diskuzi, ale myslím si, že před námi stojí hodně práce a já budu očekávat vaše pozměňovací návrhy v v termínu, který eh, eh, je dost krátký a budeme určitě dobře na tom spolupracovat, protože je to všechno důležité i naléhavé a je třeba to udělat dobře, ale také i v dohledné době tak, aby to bylo do konce funkčního období, abychom do konce funkčního období měli nařízení, tedy předpis, který bude užitečný pro náš kontinent, který bude bezpečnější a budeme mít zde na našem trhu bezpečnější výrobky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nikola Danty se zmínil o té lhůtě pro předkládání pozměňovacích návrhů. A to by tedy mělo být 22. května eh, v poledne tím můžeme uzavřít tento bod a přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání. to je projednávání návrhu zprávy o vzájemném uznávání zboží legálně uváděného na trh v jiném členském státě. Zpravodajem je pan Štefanec. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V prvé řadě eh, bych chtěl říci, že si vážím eh, návrhu eh, Evropské komise. Je to velice dobrý základ pro diskusi. Jsou tu zejména tři body, které by se daly ještě zlepšit. Je to administrativní spolupráce a posíletí výrobkových kontaktních bodů pro vzájemné uznávání, dále přeshraniční spolupráce mezi těchto kontaktními body by se měla posílit. Je velice dobré využít také Solvit jako hlavní postup k řešení problémů. My jsme se zúčastněnými stranami již o tom jednali. A za třetí jsem navrhl posílení roli Evropské komise při vzájemném uznávání. Domnívám se, že bude moudré vytvořit koordinační skupinu, která bude eh, mít větší zastoupení Evropské komise při rozhodování v případě nějakých sporů eh, na toto téma. Jež jsem se zmiňoval o tom, že jsme se setkali s eh, zúčastněnými stranami a co se týče postupu, máme tady stejnou lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů 22. května a chtěl bych vás ujistit, že ji dodržíme. Včera se konalo setkání stínových zpravodajů a eh, já budu tedy ještě eh, posilovat dobrou spolupráci se státními, se stínovými zpravodaji a děkuji Děkuji vám. Děkuji. Za SAD máme většiní jako stínovou zpravodajku. Já musím říci, že pokud je o toto téma, máme zde na původní návrh komise, který vypadá docela dobře a který eh, dobře zapadá do vzájemného uznávání, do toho rámce, který máme, pokud jde o smlouvy i judikaturu soudního dvora, takže vše je zcela v pořádku. Chci poděkovat zpravodaji za vynikající návrh zprávy, který také do tohoto rámce zcela dobře zapadá. Já myslím, že to je <clears throat> návrh, který asi bude velice konsensuální, jenom pár malých výhrad nicméně, eh, jak v původním návrhu komise, tak i v návrhu zprávy. Se mi zdá, že tam máme takové šedé zóny trochu, to je třeba vyjasnit Určitě to bude i smysl pozměňovacích návrhů, které předložím. A to především, co se týče eh, dvou aspektů. První to je eh, to, ta prohlášení o vzájemném uznávání ze strany podniků a za druhé to jsou ty způsoby, jak vyhodnocovat výrobky články 4 a 5 návrhu. Tudíž první bod, pokud jde o vzájemné uznávání, takže se, zde zcela souhlasím, eh, že bychom měli používat eh, to, to atestaci, že eh, ten výrobek byl legálně uveden na trh v jednom členském státě, ale musíme se vyhnout tomu, aby to, abychom nedávali biankošek. A to by potom bránilo příslušným orgánům členských států velice správně, korektně vyhodnocovat situaci je třeba těm orgánům předložit podklady, aby mohli si udělat úsudek. Tak já si myslím, že tady třeba precizovat eh, eh, způsoby, jak zajistit o to, že to bude otestováno, tedy uvedení na trh výrobku. Dále, vzájemné uznávání, o to tady jde. To znamená, <clears throat> to se týká všeho zboží, které obíhá na vnitřním trhu, Eh, které nespadá eh, do těch oblastí, které jsou harmonizovány evropským právem, takže z definice věci jde o neharmonizované oblasti, takže členské státy mohou libovolně definovat vnitrostátní pravidla. Možná eh, to můžeme kritizovat, ale je to tak. Zatím z definice věci to je výsada, kterou mají členské státy a e, máme zde pravidla na notifi- pravidle notifikace z roku, směrnice z roku 2015 například. A takže tak by to také mělo zůstat. Máme zde povinnost notifikovat a veškerá nenotifikovaná pravidla, tak e, e, ty nemohou aplikovat a nemohou se jich domáhat operátoři, to je jasné. A zde ta pravidla členských států Eh, musí eh, být považována za zcela aplikovatelná, protože jsou to legální pravidla. Já bych zcela podpořila zpravodaje, pokud jde o Selvit. Tuto síť, ta je užitečná a ta může pomoci eh, rychlé řešení problémů, sporů s aplikací evropského práva. Ale také, tady myslím, také souhlasíme, je to fungování eh, sítě Solvit. Eh, proto, aby mohla hrát zcela svoji roli, tak eh, musí být schopna reagovat v patřičné lhůtě a ty odpovědi musí být dostatečně jasné, jak pro členské státy, tak i pro hospodářské subjekty. A poslední bod, kde také souhlasíme a chceme to posílit, jsou ty kontaktní body ty kontaktní body by měly hrát významnější roli při vzájemném uznávání a také bychom měli posílit prostředky pro výměnu informací mezi státními orgány a to opět eh, ta výměna musí být v patřičné lhůtě. Takže to jsou ty čtyři body, a, které předložím a já chci poděkovat komisi za návrh a zpravodaj za vynikající práci. Děkuji. For... A nyní za EKR máme Clarkin, prosím. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také panu Štefancovi. EKR vítá návrh e, zprávy, myslím, že to je adekvátní reakce na návrh komise. Vítáme úsilí zpravodaje zjednodušit a vyjasnit postupy pro uplatňování pravidel vzájemného uznávání. Jak už jsme říkali včera na setkání stínových zpravodajů, je to, že by se nějakým způsobem Eh, tam dostal ten pojem eh, vlastně veřejného bezpečí, ale je to velice vágní pojem, který si každý stát vykládá jinak, takže to je jeden ze základních problémů vzájemného uznávání. Komise se rozhodla, že zde tedy vytvoří pokyny k tomu vzájemnému eh, uznávání v rámci akčního plánu a toto můžeme vidět také jako součást tohoto procesu. Vítáme Eh, návrh článku 21, že se zatím tedy eh, v těchto případech budeme řídit judikaturou soudního dvora. Potom osmička, používání solvit, ano, vítáme to, jak navrhuje zpravodaje, ale jak už jsme říkali včera, ten návrh, aby vznikla koordinační skupina, je pro nás trochu problém, protože nevíme, jakou by měla přidanou hodnotu podáme pozměňovací návrhy, které budou usilovat o zvýšení právní jistoty a snižování administrativní zátěže, hlavně v článku 4 a 5, ale děkujeme panu Štefancovi za jeho návrh. Děkuji. A za Aldem Martin Lokegaard. Děkuji, paní předsedkyně, já budu stručný. Některé věci, které jsem chtěl říci za Alde, už zde zazněly jsme také toho názoru, že ta zpráva vypadá slibně, je pozitivní a zatím zde proběhla kvalitní práce. Máme některé obavy, které už zmínila i EKR. Ta eh, diskuse u toho článku 21 eh, musíme si to probrat a eh, prodiskutovat a eh, Předložíme pozměňovací návrhy téma Solvit, to už jsem zmínil včera na stínových zpravodajech. Mám zde určité obavy z té struktury toho nového rozšířeného mechanismu Solvit. Já jsem jeden z otců Solvitu a minule jsem byl také eh, zpravodajem. Myslím, že je tedy dobré posílit systém Solvit ale slyším od aktérů, od společností a organizací, že jsou určitým způsobem znepokojeni. Kdyby totiž jsme usilovali o to, aby Solvit bylo jediné místo, na které by se mohli obrátit v případě stížností, že by to mohl být pro ně problém. Takže to by byl paradox. Chceme, aby Solvit byl institucí, která může řešit vše, ale zatím nemáme v této věci důvěru v společnosti. společnosti podniky, společnosti by chtěly mít určité místo, na které by se mohly obrátit, když se věci zadrhnou a všichni poukazují na komisy. No a to je tedy ta situace, že by oni rádi měli otevřené dvíře nebo okénko v takovýchto situacích, když se prostě něco skončí ve slepé uličce. A teď je otázka, jak to řešit, jestli ten Solvit v té nové fázi s tou novou tváří bude schopen toto řešit. Já bych zde mohl vyjádřit určité pochyby, na druhou stranu byl bych velice rád, kdyby tomu tak bylo. Takže ALDE se pokusí eh, předložit několik pozměňovacích návrhů k této záležitosti, tak abychom to zvážili, jakou roli by zde mohla hrát komise aniž by vznikly dva separátní systémy, protože to také nechceme a chápu, pochopil se to tak, že pan zpravodaj to také tak nechce. Takže pokusíme se zde najít eh, rovnováhu, předložíme k tomu pozměňovací návrh. Děkuji, byla zmiňována komise, takže předám slovo zástupci komise. Děkuji vám, děkuji panu Štefancovi a jeho kolegům za tuto tyto velice konstruktivní poznámky. My vítáme ty návrhy pana zpravodaje, s kterými je problém nesouhlasit o zásadních věcech našeho návrhu. Pan Štefanec navrhuje vyjasnění procesu, procesu posuzování těch eh, produktů, které byly podle určitých pravidel posouzeny, přijaty na jiném trhu a dává tam určité termíny. To vítáme, zvláště procedurální eh, pojistky pro ekonomické operátory pro nás klíčový princip. Potom eh, Solvit eh, vidíme jako někoho, kdo může mít roli spíše mediátora a dochází zde k posílení role komise v tom, že my budeme muset vydat stanovisko, budeme zde eh, mít tedy eh, menší prostor, než bylo původně navrženo, potom posílený postup který bude lepší alternativou než dlouhavé soudní řízení, které třeba nejsou zvoleny, protože někdo eh, nepůjde se soudit eh, kvůli nějakému tomu odmítnutí zájemného uznání, protože to sebou nese velké náklady a trvá to dlouho. Chápu ty pochybnosti v souvislosti s centry Solvit. Samozřejmě velice na nás zapůsobilo, že podniky by preferovaly nás před sol- centry Solvit. Na druhou stranu nemůžeme řešit problém úplně každého. Musíme prostě eh, mít sítě v jednotlivých eh, úředních strukturách jednotlivých členských států, aby si řešili své tr- tržní záležitosti. A zde bychom mohli dát také eh, možnost Solvitu, aby ukázal, co umí, protože není za stolik expertizy v oblasti volného pohybu. Zboží většinou řeší otázku osob, uznávání kvalifikací, regulovaných profesí a podobně. Ale samozřejmě je to téma, které budeme muset dále sledovat, jak se bude vyvíjet. Já zde jinou možnost nevidím, protože alternativa by byla ta, že by chom dostali desítky osob, které by tedy řešily ty vzájemné spory a na to nám určitě někdo personál nedá. Co se týče termínu pro vydání stanoviska, tam máme určité pochyby. My chápeme, že nám chcete dát co nejstriktnější termín, co nejstriktnější lhuty. Problém je v tom, že často je nám to předkládáno v nějakém jazyce, který je třeba přeložit pro nás, abychom mohli vydat stanovisko. Například, když zde bude také konflikt mezi dvěma členskými státy, kde se třeba hovoří dvěma různými jazyky. A potom také často ty spory o vzájemném uznávání vypadají jednoduše, ale často se to dotýká opravdu zásadních eh, otázek eh, volného pohybu zboží, eh, životního prostředí, ochrany spotřebitele eh, a bezpečnosti. A my se tedy snažíme zafungovat v lhůtě, jakou nám zadáte, protože vy jste kolegislátoři, ale chci poukázat na to, abychom, abyste nám nestanovovali takové lhuty, které by snižovaly kvalitu těch potenciálních stanovisek. Vítáme také, že pan Štefanec chce silnější eh, rámec, co například formou toho, té skupiny pro vzájemné uznávání. Potřebujeme spolupráci pro vzájemné uznávání a myslím, že toho právě návrh pana zpravodaje může dosáhnout. Myslím si, že to opravdu mm, vylepšuje náš návrh. Těšíme se na další diskuse a těšíme se také na to, že to bude přijato ještě během tohoto legislativního období, tak aby to bylo možné projednat včas a podle toho, co jsem slyšel zde dnes tady a na radě, tak to asi dosáhneme. Děkuji a teď možná pan zpravodaj na závěr. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat všem kolegům, stínovým zpravodajům za konstruktivní pozitivní připomínky. Podle toho, co jsem slyšel, tak mám naději, že se dohodneme a já zde nevidím žádné konfliktní body, všechno, co zaznělo, určitě se vyřeší a nalezneme kompromisy. Budu se těšit na spolupráci a doufám, že vyhotovíme dobrou zprávu. Konečný výsledek bude dobrý. Děkuji a termín je 22. květen. Určitě předpokládám, že už se toho dostal hodně. A Tímto vlastně můžeme uzavřít odpolední schůzi. Příští schůze bude zítra ráno v 9 hodin. Takže děkuji, děkuji všem, děkuji tlumočníkům, děkuji vám. A teď si dáme krátkou pauzu a ve čtyři začne schůze koordinátorů.